Ich wünsche Ihnen schönen Dobrý den, přeji vám hezké odpoledne a prosím o to, abyste si sedli na svá místa. Chtěla bych nejdříve omluvit pana předsedu Léného, který dorazí trošku později. Chtěla bych k bodu jedna ohlásit změny v pořadu jednání. Nejdříve se zmiňuji o bodech 5, 6 a 7. Tyto tři eh, body pana Borise budou projednány v úterý, tedy zítra, po bodě 17. K bodu 10 si poznamenat, že budeme mít dva případy T301 z roku 2010 a C114 z roku 2012 k bodu 16. To je stanovisko paní Niebler. Chci poznamenat, že toto bude projednáno zítra po sdělení předsedy. A ještě než budu hovořit dál, bych chtěla dát slovo paní Wikström. Very much. Děkuji. Slyšíte mě? Dobře. Týká se to bodu 10 našeho dnešního programu, to znamená hlasování o Antoniu Lópezovi, případ T301. Rád by, ráda bych požádala o to, aby, by, aby byl tento bod posunut na zítřek, pokud je to možné. Uh, gibt es da irgendwelche Ein Má někdo námitky, prosím? Pokud ne, tak eh, bych eh, ráda přijala tento dotaz paní Wikström a schválila jej mikrofon. Budeme pokračovat eh, bodem 17, což je stanovisko paní Rod Berend k víceletému finančnímu rámci tento bod bude projednáván po bodě 19. Pan Engström se hlásí, prosím. Sorry, uh, point 10 is... Bod 10 byl odložen na zítra a zmínila jste na kdy, na kterou hodinu? Kdy ho budeme zítra probírat? Během hlasování. Dobře, během hlasování, tak v tom případě děkuji. Budu pokračovat k době hlasování. Chtěla bych navázat na novou tradici a požádat všechny poslance, aby si nezapomněli své hlasovací karty. Dále chci upozornit také na to, že zítra odpoledne budeme hovořit o evropském kupním právu v rámci workshopu od 15. do 17.30 a sice v sále USB 2 tím končím sdělení a ráda předám slovo panu Dýringovi, kterého tímto také vítám. Je to zástupce Evropské agentury pro základní práva, je dnes mezi námi také proto, že na základě iniciativy našeho výboru pro právní zážitosti bylo vyžádáno stanovisko agentury Evropské unie pro základní práva. A chci se tedy zeptat, jak to vypadá s tímto stanoviskem ohledně registrovaného partnerství. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také tomuto výboru a paní zpravodajce, paní Tajnové, že nás požádala o stanovisko. Jde o základní práva nebo aspekty základních práv eh, spojené s touto otázkou. Nejprve bych vám rád poskytl aktuální informace. Počet členských států, které je tu nějaký problém s tlumočením? Ne. Dobře. Počet členských států, které umožnili eh, tedy manželství osob stejného pohlaví je pět, takže už to není aktuální. Před několika dny eh, se k tomu připojilo také Dánsko. Dánsko umožnilo manželské svazky eh, osoby, osobám stejného pohlaví, to znamená, že těch států je celkem šest. O, o co tedy jde? Zatímco lidé žijící v manželství si mohou vybrat soudní příslušnost podle článku 16 a 18 u registrovaného partnerství tato možnost není. Namísto toho je tu odkaz, odkaz na článek 15 a soudní příslušnost je stanovena na stát, ve kterém bylo partnerství registrováno. Pokud jde o přípustnost tohoto rozdílného nakládání, par, Evropský parlament požádal naši agenturu o stanovisko. Jde tedy o to, jestli eh, je porušen princip rovnosti podle článku 20 Charty základních práv a princip nediskriminace podle článku 21 Charty. Nejprve bychom měli konstatovat, že eh, je tu významné různé, různost zacházení. Návrh týkající se majetkových režimů manželství hovoří o tom, že je možnost si zvolit soudní příslušnost, to znamená, že je možnost si vybrat členský stát, kde manželé žijí. To samozřejmě ulehčuje zprávu majetku a umožňuje manželům, aby eh, právní režim uspůsobili svému životu a také to eh, slouží jejich právu na volný pohyb. Eh, proč, pokud je toto právo umožněno manželům, proč by nemělo být umožněno také eh, osobám žijícím v registrovaném partnerství? Měli bychom zároveň vzít na vědomí, že takovéto pravidlo se dotýká určitých skupin více než jiných. Manželství má samozřejmě závažnější právní dopady na soukromý život ve srovnání se spíše pružnými ustanoveními, která se týkají registrovaných partnerství. Proto rozdílné zacházení znevýhodňuje osoby, eh, které žijí v registrovaném partnerství a eh, zvýhodňuje jiné. Eh, týká se to těch osob, které chtějí formální uznání svého svazku, ale zároveň chtějí i nadále sou- soukromí a autonomii. Navrhované rozdílné zacházení by se tedy dotklo e, partnerů stejného e, pohlaví více než těch, které, kteří mají jiné pohlaví. Tyto případy ukazují, že navrhované rozdílné zacházení je významné a mohlo by vést k diskriminaci vůči určitým skupinám obyvatelstva. Rozhodující otázka tedy zní, jestli rozdílné zacházení lze vůbec nějak ospravedlnit. V tomto kontextu bychom si měli připomenout, že Štrasburský soud připomíná významné podobnosti mezi manželstvím a partnerstvím registrovaným partnerstvím. Stejný soud předpokládá, že rozdíly na základě sexuálního, eh, sexuální orientace je potřeba pořádně zdůvodnit. To znamená, že evropští zákonodárci musí eh, zdůvodnit toto rozdílné zacházení. V tomto ohledu se nabízejí tři argumenty. Komise nejprve odkazuje na to, že tu jsou rozdíly mezi členskými státy, které upravují registrované partnerství. Za druhé je tu řečeno, že registrované partnerství a jeho majetkové dopady by měly být vždycky v souladu s právem členského státu, kde bylo partnerství registrováno. A konečně za třetí je potřeba zdůraznit, že ne všechny členské státy uznávají registrované partnerství a potom volba právní nebo soudní příslušnosti eh, by nebyla stejná jako v případě manželství. Budu se věnovat těmto argumentům postupně. Co mluví ve prospěch rozdílného zacházení? Je to především skutečnost, že zatímco manželství je do značné míry ve všech členských státech chápáno podobně, registrované partnerství je pojímáno různě. Zdálo by se, že to Eh, na, že to hovoří proto, abychom tady umožnili pružnější pravidla. Nicméně musíme si v této souvislosti připomenout, že návrhy usnesení se netýkají právních ustanovení eh, ustavujících manželství a registrované partnerství, ale týkají se pouze majetkových práv spjatých s těmito institucemi. Pokud jde o režimy, majetkové režimy manželů, tak eh, ty nejsou ve členských státech stejné, velmi se liší. V některých státech je majetkové společenství manželů, v jiných státech je zase zastoupen princip eh, oddělení majetku v manželství. Návrh komise upozorňuje na problémy, které vyvírají z velkých rozdílů eh, v jednotlivých právních systémech. Ale proč by se eh, tento argument, který eh, neplatí v manželství, měl aplikovat na registrované partnerství? Je potřeba eh, vzít v úvahu, že tu rozdíly jsou a to je, to je a proto je tedy potřeba tady mít koordinující národ, právní stát, nástroj tak aby bylo možno si zvolit soudní příslušnost. Pokud jde o druhý argument, ten tvrdí, že právní systémy členských států nenabízí registrovaným partnerům možnost zvolit si soudní příslušnost jinou než státu, kde bylo partnerství registrováno. Musíme si uvědomit, že Evropský evropští legislativci jsou v jiné situaci než národní legislativci. Evropská legislativa se snaží řešit konkrétní úkoly evropské integrace, například podporu volného pohybu osob nebo základní práva evropských občanů. Kromě toho je dostatek důkazů, které hovoří proto, že členské státy tedy neznemo, znemožňují vybrat si soudní příslušnost jinou než státu, kde bylo partnerství registrováno. V tomto ohledu agentura upozorňuje na právní situaci, ku příkladu v Rakousku, v Nizozemsku a ve Švédsku, kde registrova, registrovaní partneři mají možnost volby sta, soudní příslušnosti. Tyto argumenty eh, tedy hovoří proto, že vyloučení volby není podloženo eh, dostatečným zdůvodněním. Třetí argument hovoří o tom, že zatímco všechny členské státy eh, uznávají manželství, registrované partnerství neuznávají všechny členské státy. To je pravda, nicméně v případě volby soudní příslušnosti bychom se omezili pouze na ty členské státy, které takovouto instituci nabízejí. Nicméně tato skutečnost nemys- ne- neznamená, že by eh, ostatní, ostatní měla být tato volba upřena. Já, není možno eh, upřít těmto partnerům možnost eh, zvolit si soudní příslušnost jiného státu. Na základě těchto úvah Agentura pro základní práva dospěla k závěru, že upřít volbu soudní příslušnosti není možno odůvodnit, tak jak to navrhuje návrh komise. Není to v souladu se zásadou rovnosti podle článku 20 Charty základních práv. Za druhé, Dospěli jsme k závěru, že zákaz diskriminace eh, v článku 21 Charty základních práv zakazuje zacházení, které zvýhodňuje manžele a eh, znevýhodňuje registrované partnery. To není možné. Kromě toho Instituce registrovaného partnerství je v mnoha členských státech jedinou možností pro partnery stejného pohlaví a takovéto rozdílné zacházení by mohlo představovat diskriminaci na základě sexuální orientace. Děkuji vám za pozornost a velmi se těším na dotazy. Děkuji, pane Dýringu. Spravodajka, paní Tajnce přihlásila, není o slovo, prosím. Ano, já bych chtěla nejdříve poděkovat panu Dýringovi a jeho spolupracovníkům za toto velmi rozsáhlé stanovisko. Tento posudek potvrdil to, co jsme si ve výboru již mysleli, že je zde tedy určitá diskriminace a nerovné zacházení. Nebylo však jednoduché na první pohled situaci eh, také eh, přehlédnout. Chtěla bych eh, ještě zdůraznit, že ve stanovisku se eh, neprověřovalo, zda by bylo vhodné pracovat eh, se dvěma nařízeními. Tím se výbor nezabýval a nebude ani posovat proti tomu. Argument komise od počátku vždy jak již bylo řečeno, uváděl to, že v jednotlivých členských státech registrovaná partnerství jsou eh, jinak eh, uspůsobená a upravená. Právě minulý víkend jsem byla také na eh, pouliční oslavě v Berlíně. Bohužel tentokrát tam bylo pouze 300 tisíc účastníků, protože počasí bylo velmi špatné, ale počet účastníků Street Fest naznačuje, jak velký zájem zbuzuje toto téma. Již od počátku jsem říkala to, že dočený rozsah osob je jsou osoby, které se velmi dobře informují o svých právech, také proto, že trpí neustálou diskriminací. Jsou to lidé, kteří se tedy mnohem lépe informují o svých právech, takže praktický dopad jistě nebude problematický ani pro otázku eh, soudní příslušnosti ve své zprávě, a ten pracovní dokument již byl předložen, také eh, návrhy eh, předložím pro návrh tedy nařízení. Vím, že i v dalších výborech se vypracovávají eh, příslušné návrhy, které by umožnily volbu eh, práva a soudní příslušnosti. Chtěla bych navázat eh, na místo registrace. Pokud by došlo k několikanásobné registraci v několika zemích a vím o případech, které se registrovaly třikrát či víckrát, eh, ani přesto není dostačující vycházet z této svobody. A myslím si, že tento problém je velmi mezinárodně důležitý. Je to problém velmi důležitý a projevuje se to také tím, že se tito partneři nechávají registrovat v určitých státech, kde jejich práva jsou mnohem lépe zakotvená. Návrh zprávy připravíme před prázdninami také díky tomuto posudku. A doufáme, že za kyperského předsednictví tuto záležitost poněkud urychlíme. Děkuji vám. Děkuji, paní Tajn. Pan Speroni se hlásil o slovo, prosím. Grazie, presidente, ringrazio. Děkuji, paní předsedkyně. A také bych rád poděkoval autorům tohoto stanoviska. Je to tedy stanovisko a nikoliv eh, rozsudek soudu, ale je to tedy stanovisko příslušného úřadu, takže v podstatě mohu pouze souhlasit s názorem, který zde obhajuje zpravodajka který vlastně vychá, která vychází tedy z tohoto stanoviska. Samozřejmě to není stanovisko, které je právně závazné, ale domnívám se, že při hlasování o pozměňovacích návrzích v každém případě se bude moci každý vyjádřit, vyjádřit svůj názor, své stanovisko, které se určitě budou lišit, abych tak řekl. Možná budu trošku provokativní a chtěl bych položit otázku autorovi tohoto stanoviska, panu Dulingovi. Samozřejmě nemusí mě odpovídat, pokud nebude chtít, ale nicméně bych rád položil tuto otázku. Pokud je, pokud ta diskrimi- hovořil jste o diskriminaci vycházející ze sexuální orientace, ale je zde ten základní princip spočívající v tom, zda se, pokud se jedná tedy o sňatek nebo o registrované partnerství, tak vždy v každém případě, ať už jde o kterýkoliv z těchto dvou případů, tak, jsou, tak jde vždycky o ty dvě osoby, o ty dva partnery. Z ať už jde o sexuální orientaci nebo z náboženských důvodů, jde mohou. Já bych se chtěl tedy eh, dotázat, zda skutečně tyto partnerství, tyto partnerství se omezují pouze na dvě osoby, zda se také nejde tady o diskriminaci. Možná ta otázka opravdu je docela provokativní tedy, kterou jste položil, Zás, je zde zástupkyně komise paní Sas, která je zde také mezi námi přítomná. Takže prosím, jestli se chcete také vyjádřit k tomu, tak vám dávám slovo. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme Agentuře pro základní práva za její stanovisko. Vzali jsme na vědomí, že eh, bylo řečeno, že tady není dostatečné zdůvodnění toho, proč komise se rozhodla zvolit jeden faktor pro určení soudní příslušnosti, to znamená zemi, kde dané partnerství bylo registrováno. Dovolte mi, abych proto některé argumenty uvedla, abych zdůvodnila to, proč se komise rozhodla zvolit tento jeden faktor. Za prvé, cíl našeho návrhu. Jde o vzájemné uznávání rozsudků, které se týkají majetkových vztahů u registrovaných partnerství. To znamená, že nám jde o to, aby bylo možno eh, si předávat rozsudky o majetkových vztazích registrovaných partnerů. Nehovoříme o registrování partnerů, partnerství ve členských státech, nehovoříme o uznávání partnerství v jiných členských státech. Hovoříme o vzájemném uznávání vydání rozsudku. Je to tedy poslední opatření, to, co navrhuje komise eh, v rámci programu vzájemného uznávání z roku 2000. My jsme tedy eh, finalizovali všechny návrhy týkající se nástupnictví a děkujeme parlamentu za velmi konstruktivní spolupráci na tomto poli. Máme tedy eh, pravidla v rámci mezinárodního práva soukromého, byť stále ještě něco chybí. Aby členské státy mohly uznat rozsudek, který přichází z jiné země, většinou se musí shodnout na soudní příslušnosti daného rozsudku. Když jsme analyzovali tuto situaci, když jsme se snažili podívat na uznávání rozsudků, tak jsme zjistili, že situace v registrovaných partnerstvích a manželstvích je jiná, pokud jde o uznatelnost eh, rozsudku a o dohodu na soudní příslušnosti. Agentura pro základní práva řekla, že tady dochází eh, k rozdílnému zacházení, aniž by to bylo zdůvodněno. Já si myslím, že tady rozdíl. Máme tu soudní příslušnost, která je upravena obecně pouze e, v polovině státu, pokud jde o registrované partnerství. V ostatních členských státech pravidla pro soudní příslušnost není. To znamená, že je velmi obtížné shodnout se na jednom pravidle. Za druhé, když jsme se snažili, nebo řeknu to jinak, Běžně v mezinárodním právu soukromém se snažíme najít alespoň jeden společný faktor mezi všemi členskými státy. Tak, abychom dosáhli jednomyslnosti. A dospěli jsme k tomu, že by bylo tedy snažší najít jeden společný faktor, pokud bychom navrhli právě ten, který jsme navrhli. A to samozřejmě obecně eh, bere v úvahu eh, práva, která jsou univerzální. Stanovisko agentury pro základní práva se zabývalo situací v jednotlivých členských státech. Nicméně my se snažíme pokrýt všechny státy světa. A pokud eh, vezmeme v úvahu tento rámec, stále ještě se domníváme, že registrovaná partnerství a rozsudky týkající se majetkových vztahů v registrovaných partnerství představují velmi specifickou situaci v globálním kontextu. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme se domnívali, že kvůli volnému předávání rozsudků by bylo dobré, kdybychom si zvolili jeden společný faktor pro eh, registrovaná partnerství a pro majetkové spory. Tak, aby tady byla možnost volby, nebo a zároveň by tu byla možnost volby pro uh, manželství. To znamená, že v manželství by to bylo možné, zvolit si volně soudní příslušnost v registrovaném partnerství ne. Četli jsme si stanovisko Agentury pro základní práva a zaznamenali jsme, že je tu řeč o omezené volbě práva a že je potřeba se tím zabývat. Zabývali jsme se tou záležitostí a dospěli jsme k tomu, že tu vidíme určité důvody a samozřejmě můžeme předložit ty důvody písemně, pokud to bude potřeba, tak abychom zajistili, že rozsudky o majetkových vztazích registrovaných partnerství skutečně mohou být uznávány. Děkuji. Děkuji vám moc krát za toto objasnění a nyní bych chtěla dát slovo ještě jednou panu Dýrinkovi, který jistě podá některá vysvětlení a jistě také bude reagovat na otázku pana Speronyho. Well, as concerns... Dobře, pokud jde o otázku pana Speronyho, tak eh, souhlasím s tím, že je to provokativní otázka. A také souhlasím s tím, že agentura se touto záležitostí zatím nezabývala, ani nás nikdo nepožádal, abychom k tomu předložili naše stanovisko. Pokud jde o to, co právě řekla komise, tak za prvé musím souhlasit s tím, že jsme tedy se dívali na důvody komise, které byly uvedeny v návrhu. To znamená, že tak říkajíc nyní je mít zase na straně hřiště. Eh, protože musí předložit další důvody, kromě těch, které byly v návrhu obsaženy. Myslím si, že by se mohly objevit nové myšlenky. To, co řekla komise, se v podstatě váže k tomu argumentu, že samozřejmě existují členské státy, které neuznávají registrované partnerství jako právní nástroj a proto jsou tu určitá omezení. A já si myslím, že je velmi důležité, abychom dali jasně najevo, že členské státy, které uznávají registrovaná partnerství, nebudou tímto nástrojem, nuc, které neuznávají registrovaná partnerství, nebudou nuceny ho začít uznávat. Ta možnost volby soudní příslušnosti se týká pouze těch členských států, které již tento právní nástroj registrovaného partnerství uznali. Jinak se domnívám, že bychom byli vel, že by bylo dobré, kdyby k tomu byly předloženy další argumenty a až budou předloženy, tak se k tomu rádi zase vrátíme. Děkuji. Pokud již nenásledují žádné další otázky, chtěla bych dát slovo ještě jednou paní Tain. Ano, ještě jednou bych chtěla potvrdit, že my jako výbor jsme nikdy nemysleli na to, že členské státy, které neznají registrované parství, byly nuceny eh, něco uznávat, co uznat nechtějí. Tuto problematiku jsme, myslím, již projednali také v souvislosti s rozvodovým právem. I zde jsou možnosti se tomu vyhnout a e, výběr soudní příslušnosti nabízí tuto možnost dodržet. Čili žádný členský stát nebude nucen eh, dodržovat a uznávat něco, co je proti jeho zásadám. Hledáme tedy nařízení, které bude platit až za několika let, eh, přibližně v polovině roku 2015 eh, ohledně registrovaného partnerství a co se týče majetkového práva, jeho oddělení eh, se mnohé změní. V Dánsku se již letos udělalo a v Německu se také snažíme určité mezery ještě doplnit, tak aby registrované partnerství se projevilo také v daňovém právu a dalších právech, tak aby došlo ke stejnému zacházení jako u se zdaných párů. Zcela jistě v dohodách s radou uvidíme, jak se jednotlivé státy vyvinou určitým směrem. Je to tedy neustálý proces. Právě proto eh, musíme však postupovat poněkud odvážněji, protože ten vývoj jde jedním směrem a nikoliv zpět. To vídáme v jiných oblastech této oblasti se vše eh, tedy vyvíjí eh, tím směrem, že tím více států uznává registrovaná partnerství a také tedy uznává možnost manželství pro eh, páry rozdílné sexuální orientace. Evropský parlament eh, je eh, tedy konzultován a rada však bude rozhodovat. Děkuji, paní Stein takže budeme se snažit v Evropě postupovat u tohoto tématu krok po kroku. Ještě jednou srdečně děkuji panu Diringovi za stanovisko a tím bych uzavřela tento bod pořadu jednání a nyní se dostaneme k dalšímu bodu, k bodu 4 a to je 28. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU a dávám slovo zpravodajce paní Lichtenberger. Ano, děkuji. Já jsem vlast vlastně nepředložila ještě žádný návrh, bude to učiním tak až v červenci, ale již bych chtěla zdůraznit několik bodů, které, eh, kterým se budu zabývat tedy speciálně a chtěla bych požádat kolegyně a kolegy, aby, mě také, aby vyjádřili také svá stanoviska, abychom již od začátku spolupracovali, abychom zpracovali co nejkonsistentnější zprávu, tak jak to bylo i v loňském roce, kdy tato zpráva byla schválena širokou většinou většinou nejen ve, výro, ve výborech, ale také na plenárním zasedání parlamentu. Takže já si myslím, že již někteří kolegové, kteří sledují toto téma, jde v podstatě o to, jak plní komise svou roli jakožto kontrolora smluv tedy a zde také ze strany parlamentu eh, jde o při, určité návrhy zle, o zlepšení a o připomínky, takže jde, je to vlastně stále se opakující eh, rozprava, kterou zde vedeme v právním výboru, je zde jedna věc, která vyplývá z těchto věcí, to znamená, jak plní členské státy povinnosti spojené s právem i v minulých letech. Toto jsou velmi aktuální body zařazené na pořad jednání. Jsou zde určité srovnávací tabulky, kde vlastně komise uvádí k tomu, že nechce mít již žádný legální text bez těchto srovnávacích tabulek a potom na druhé straně vlastně také, aby na ně aktivně poukazovala v jednáních s radou. Já už nevím přesně, jaká to byla zpráva, byly to dvě, dva dokumenty ve právním výboru, kde také v rámci trialogu komise vlastně přišla s určitým návrhem a vyjádřila určité možnosti. Já si myslím, že musíme říct dobrá. Parlament vždy si přál, aby podporovat komisi, pokud jde o ty srovnávací tabulky, protože i pro nás a pro komisi to poskytuje dobrý přehled o prosazování práva a potřebujeme je také, abychom mohli provést posouzení a abychom také případně mohli reagovat na stížnosti. Ale jak již jsem řekla, musíme vlastně mít eh, důsledný postup, tak abychom v v jednáních eh, mohli potom na něj poukazovat ústředním tématem nebo ústředním bodem a to mě chybí poněkud. Na to bych se chtěla opravdu zaměřit. O tom jsme již diskutovali často v výboru pro právní záležitosti. To je ten EU pilot, ten pilotní postup, kde tedy je ještě určitá fáze řízená komisí, kde jde vlastně o stížnosti, tak tam se vlastně obracejí státy na Evropskou unii a Evropská unie v první línii vede jednání s členskými zeměmi a vlastně ty uh, vlastně trvá to někdy měsíce, než vlastně dojde k nějakému rozhodnutí, k vyřízení té stížnosti. Jsou ze strany komise, potom jsou určitá nová sdělení z dubna letošního roku, kde je zajímavé, že například v tomto sdělení tento pilotní postup, se o něm vlastně nehovoří explicitně. A kde také na naše stížnosti, které vlastně již eh, jsou tři roky, eh, jsme eh, řešili a podporovali v parlamentu, to znamená chování vůči předkladatelům těchto stěžovatelů je nutné, aby poskytování informací bylo transparentní a důsledné a na to toto také to nebylo zohledněno v těch sděleních, takže z mého hlediska toto si zasluhuje kritiku a já to říkám vždy u těchto zpráv, že vlastně je, je zapotřebí mít systém včasného varování pro uplatňování evropského práva. To je pro nás důležitý nástroj nezávisle. Protože vlastně zde jde o dobrou, dobré uplatňování zpráva a dobré uplatňování práva a je, to, je důležité mít včasné a řádné informování tak, aby lidé prostě někteří si nebrali jako koníčka, že prostě budou sedět a psát nějaké stížnosti. Proto z našeho hlediska je opravdu nesmírně důležité, aby zde byla neustále, aby probíhaly neustále a jasné informace. Vedeme informaci o evropském správním právu. I v této souvislosti jsme říkali, že právě v této oblasti by byly dobré kontakty mezi evropskými institucemi institucemi a e, občany, e, kde by byly zapotřebí určité normy, které by zajistily právní jistotu. Kolega Berlinger to samozřejmě formuloval podstatně elegantněji než já tak, aby vlastně také lidé jasně pochopili, že Evropská unie je zde pro ně a že to není jen, jenom z nějaká abstraktní pojem, z nějakých abstraktních důvodů. Právě z těchto sdělení vyplývají také některé rozdíly oproti těm starším strategiím které byly uplatňovány a já v podstatě zde vidím některé negativní body, které na které bychom měli jasně poukázat a komise komisi bych zde, by se zde měla pokusit provést korekturu. Yes jsou zde, je zde určité centrální plánování stížností ze strany generálního sekretariátu bez toho, aby bylo zahrnut, muselo být zahrnuto odpovídají příslušné generální ředitelství. Já si myslím, že jsou někteří lidé, kteří o tom ví hodně, daleko více než já, ale že by, že by věděli všechno, to bych si z teologické eh, diskuse dovedla dosti těžko představit. Takže já si myslím, že konzultace s příslušným generálním ředitelstvím by určitě nebyly špatné, určitě by nebyly od věci, protože už z, důlež, už z hlediska věcné podstaty těchto věcí jde o to, aby ten přísluš, příslušné generální ředitelství mohlo bezprostředně přijímat rozhodnutí. To znamená, otázka je, zda eh, by to mělo vlastně probíhat pouze automaticky z této strany. Druhý bod se týká toho, že musí být jasně stanoveno, od kdy eh, bude začínat běžet tato roční lhůta, od kdy vlastně je, má, je zde vlastně právo na to, aby ten stěžovatel obdržel odpověď, podle jaké registrace, to je také rozhodující a myslím, a já se domnívám, že ten stávající systém není příliš přátelský, příliš příjemný pro občany. Někdy vlastně řekne, ano, tato stížnost je příliš složitá, to bude trvat dlouho a může tedy napsat ne, ale nikoliv ten stěžovatel si, se musí sám ohlásit, má právo se přihlásit tedy. To znamená, to, aby nedocházelo k určitému oslabování jeho pozice. Takže ta stará, ta, srovnávala jsem to s těmi starými pravidly a chtěla bych, aby vlastně tady ten systém byl poněkud přátelštější, příjemnější pro, ty, pro občany, aby vlastně byl atraktivnější i pro lidi. Bylo tam také určitým způsobem vynecháno to, že v některých případech by jsou vlastně ty stížnosti eh, zpracovávány kolegiem komisařů. Dnes vlastně rozhoduje generální ředitelství od začátku až do konce. Toto by se mělo vyjasnit, aby se to zpřesnilo, protože jinak bychom mohli mít dojem, že vlastně mm, nejde až tak příliš o správní zjednodušení a že že to plánované zlepšení eh, spíše zhoršuje situaci, než aby to bylo opravdové zlepšení. A ještě jednou mně jde o to, aby ti eh, autoři stížností byli informováni, ale také eh, oni si musí aktivně obstarávat informace. aby tedy skutečně tam probíhaly také konzultace s příslušným státem. Poslední otázka se týká vztahu s ombudsmanem. Ani zde nevím, jestli je to dostatečně jasně zpracováno, nebo jestli je to opravdu úmysl. Jde o to, že vlastně ombudsman zasahuje v těch případech, kdy ten autor stížnosti vlastně zhledává nějakou špatnou správní situaci ze strany Evropské instituce. A ono je ale obtížné tady to, ten špatný správní postup definovat eh, i ze strany komise, takže já mám z toho spíše pocit, že je spíše, eh, by to měla zajišťovat instituce toho ombudsmana, aby bylo vlastně objektivně posouzeno, zda jde skutečně o nějaké špatné řízení, špatnou správní eh, úpravu a, a ne ta příslušná instituce, která by o tom měla být, měla rozhodovat. To by mohlo být také eh, špatné hledisko. Ono to nevypadá dobře, když si někdo má sám definovat to, za co má být kritizován vlastně. Takže toto by mělo být ještě podle mého názoru vylepšeno nebo vyjasněno. Takže to jsou ty oblasti, eh, na které se soustředím ve své zprávě a děkuji vám za pozornost. Pro ty, kteří mají otázky, doufám, že komise bude moci položit odpovědi a já samozřejmě jsem také vždy, kdy můžeme říct, ano, může, se stá, může to probíhat určitým způsobem špatně, může se to pokazit. Proto samozřejmě ta dobrá zpráva by měla skutečně tam být zapracována. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Komise je zmiňována několikrát a proto také vítám eh, pana Šparzi, eh, zástupce komise na naší debatě. Prosím o to, abyste se ujal slova, respektive abyste zareagoval na body, které byly zde zmíněny ohledně přátelského postupu pro občany. O, myslím, že padla celá řada výtek. Prosím, abyste se ujal slova. Thank you very much. My name is Karl von Keppis. And... Děkuji, jmenuji se Karl von Kepis. To nevadí, stejně jsem z komise. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval za slovo. Připravili jsme se na diskuzi s vámi na zprávu Eh, za rok 2010, nicméně eh, nyní nám byl položen dotaz, který se týká jiného tématu, který, které s tím nicméně souvisí. Ano, skutečně jsme revidovali sdělení z roku 2002, které se týká vztahu mezi eh, komisí a předkladateli stížností. Byly tu určité důvody této revize. E, v platnost vstoupila Lisabonská smlouva, museli jsme vyřešit určité jazykové otázky a kromě toho tady byly další drobnější záležitosti. V zásadě je to ale tak, že sdělení z roku 2002 bylo tím novým textem potvrzeno. Pokud jde o rozdíly, e, které zmínila paní Lichtenberger, tak já jsem v tuto chvíli trochu zmaten mohli bychom projít ten seznam a mohli bychom to vyřešit bilaterálně na základě těch bodů, které jste představila, ale v každém případě je to tak, že to, o čem rozhodl generální tajemník, není tedy správně. Je tu stále ještě ta eh, situace, že eh, tedy generální ředitelství připravuje to rozhodnutí a když je to, generální, když je to rozhodnutí přijato, tak následně to rozhodne kolegium komisařů lhůta pro přijímané stížnosti a rok, v němž se komise musí rozhodnout buď pro e, řešení případů nesplnění povinnosti nebo e, zamítnutí, to je tedy e, řešeno komisí. A odpovídá to samozřejmě kodexu správného administrativního jednání. My jsme se vůbec nedotýkaly těch administrativních záruk, které jsou v textu od roku 2002. To znamená, že předkladatel stížnosti je vždycky informován o rozhodnutí komise a pokud by komise chtěla případ uzavřít, tak musí informovat předem překladatele stížnosti, eh, musí mu představit eh, důvody toho uzavření případu a musí mu dát čtyři týdny na vyjádření. Pokud jde o roli ombudsmana, tak eh, v tuto chvíli jsem opět trochu zmaten. Nicméně, my jsme se nezabývali definicí toho, jak tato správní záležitost funguje. To znamená, že já se na to musím později teprve podívat a připravit si to. Dovolte mi, abych eh, dodal jednu věc k těm takzvaným korelačním tabulkám, což samozřejmě bylo eh, velmi diskutované téma v loňském roce. Jsme velmi rádi, že se nám konečně podařilo dosáhnout dohody mezi komisí, radou a Evropským parlamentem. Že se nám tedy podařilo ukončit ten dlouhý příběh, který neměl východisko. Jak správně řekla eh, paní Lichtenberger, snažili jsme se o to od roku 2003, ale nedařilo se to. Konečně eh, se nám podařilo dospět k dohodě s ostatními institucemi a díky tomu tedy můžeme mm, to mm, posuzovat individuálně. Není to samozřejmě náš optimální názor, ale museli jsme se podvolit kompromisu a jsme velmi rádi za návrh parlamentu od eh, prosince roku 2011 tady máme pracovní metodu, která nám umožňuje se tomu věnovat a my samozřejmě souhlasíme s tím, že potřebujeme takovéto korelační tabulky, eh, které umožní komisi, parlamentu i občanům, aby jasně viděli, jak to funguje, jak tady členské státy prováděly směrnice v rámci komunitárního práva. Tolik tedy moje úvodní pozvánky, poznámky. Děkuji vám za možnost vyjářit a budu se těšit na další diskuzi. Děkuji. Dankeschön. Děkuji vám, paní Wikström. Tak, o já, já skulle bara... Děkuji. Já, já samozřejmě zcela souhlasím s paní Lichtenberger. Je velice důležité, aby práva mezi nebo vztahy mezi komisí a stěžovatelem byly zcela jasné. Je naprosto nutné, abychom se vrátili k těm otázkám, které vznesla paní Lichtenberger. Je potřeba dát odpovědi na tyto otázky v co nejkratší lhutě. Myslím si, že to jsou opravdu ty zásadní otázky a domnívám se, že nemůžeme akceptovat to, abychom na tyto zásadní otázky, které položila paní Lichtenberger, nedostali odpověď. A já zcela podporuji paní Lichtenberger a mám zcela důvěru v její zprávu. Děkuji. Mr. Svěvka. Pan Svěvka. Ano, děkuji vám moc krát. Každý rok opakujeme toto cvičení a ten roční turmus pro tuto zprávu je velmi důležitý. Eh, tak abychom měli přehled o tom, jaká je situace. Zpráva paní Lichtenberger, jak správně autorka říkala, není dostačují. Je nezbytné postupovat více horizontálně. Pouze pak budeme moci vyřešit určité otázky. Já jsem měl takový dojem, že komise postupuje trošku podobně jako členské státy. A to proto, že tím, že zdržuje prosazování směrnic, reaguje na zájmy národní, což není v souladu s očekáváním občanů. Komise disponuje kontrolními instrumenty, ale přitom nevždy zajistila, aby provádění směrnic toto zajistilo. Situace je tedy taková, že vlastně poskytujeme dostatek času, neočekává se reakce přes noc ze dne na den a členské státy se tak mohou připravit na prosazování a provádění směrnice. To znamená, že pak je možné snadno postupovat v rámci prosazování. Komise tedy postupuje tak, že na jedné straně slavnostně prohlašuje to, že chceme postupovat proti byrokracii, přílišné administrativní zátěži, ale přitom si zase komise stěžuje na to, že ten postup vyřizování stížností je příliš složitý. Čili buď dělá děláme všechno proto, aby se situace zjednodušila, aby se postupovalo dle, jedno, dle smyslu a e, abychom tedy prováděli jednotlivé postupy. A přitom bychom neměli tedy předstírat, že ta administrativní zátěž se e, zjednodušuje. E, členské státy by rovněž měly mít žlutou kartu, tedy ty, které systém provádění na národní úrovni nepostupují dostatečně. Komise má dostatek nástrojů. Parlament také bude komisi podporovat, a pokud tedy činnost komise zjednoduší situaci a když vztah mezi stěžovateli a institucemi bude zjednodušen. Pokud takováto směrnice bude předložena, pak budeme komisi podporovat. V tomto smyslu si nedovedu představit také to, že komise říká tedy, že chce jednoduchý postup, ale že za to není odpovědná. Takže tato zpráva z roku 2010 není jediný dokument, který bychom měli prostudovat. Musíme také vypracovat určitá doporučení, aby ten přístup byl více horizontální. Děkuji vám srdečně a na závěr ještě jednou paní Lichtenberger. Ano, srdečně vám děkuji. Děkuji ještě jednou kolegům za to, že se zabývali touto otázkou. Je to téma, které vypadá suše zvenčí, ale je velmi důležité ohledně našeho kontaktu s evropskými občany a evropskými institucemi. Děkuji za první odpověď, kterou jsem dostala. Mně jde o to, aby bylo řečeno, že komunikace musí být jasná a e, jasně zrozumitelná. Když i já mám potíže toto, e, tomuto rozumět, jak je na tom občan. Já jsem tedy určitým systémem včasného varování a měli bychom jako parlament eh, toto zjednodušit a vyjasnit. Formulace musí být precizní, každý musí vědět, jak ten postup funguje a je nutné také vše dodržovat. Prosím také o to, aby informace pro předkladatele byly eh, posuzovány jako důležité. To je velmi důležité pro občany, eh, jejichž, pro něž děláme naši politiku. Eh, již třikrát jsme řekli, že takovéto kontakty a určitá formalizace tohoto postupu mezi eh, předložením stížnosti a vyřízením této stížnosti je skutečně ústřední otázkou. Lidé musí vědět, jaké mají e, nároky a práva. Musí také vědět, co se děje, když ta stížnost je předložena. Já vám to dám ještě písemně a velmi ráda to také dám k dispozici všem kolegyním a kolegům, abychom skutečně dosáhli určité jasného rozhodnutí ohledně lhůt, práv a povinností a také ohledně toho, co my jako parlament vidíme jako možnost zlepšení. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Wir haben hier oben gerade Děkuji vám. Eh, právě jsme si vyměnili místa. Eh, děkuji eh, mé kolegyni, že mě zastupovala do posud. Dobře, můžeme uzavřít tento bod a přejdeme k následujícímu bodu a to je směrnice o transparentnosti paní McCarthy. A budeme o tom debatovat společně s bodem 9, protože je to věcně v souvislosti. Možná, že nejdříve začne paní McCarthy a já vás pak doplním. Provedli jsme také formální trialog s dánským předsednictvím a mohli bychom také podat zprávu o tomto trialogu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla tuto chvíli jednoduše informovat o svoji zprávě svoje, jako zpravodajka. Já si myslím, že to bude lepší a potom se samozřejmě můžeme vrátit k některým bodům vaší zprávy, protože jsem eh, stínovou zpravodajkou eh, k vaší zprávě. A já samozřejmě eh, musím najít také určité kompromisní návrhy ke své zprávě. Nejprve bych ráda poděkovala kolegům za to, že si udělali čas, že se podívali na tu zprávu eh, do podrobností, že předložili pozměňovací návrhy. Já musím říci, že celá řada těch pozměňovacích návrhů text skutečně zlepšuje. A budu ráda za to, že je budu moci začlenit do tohoto textu. Eh, dovolím si začít některými technickými otázkami. Například to byl byl pozměňovací eh, návrh týkající se té věčné otázky eh, maximální harmonizace. A samozřejmě, že komise jasně řekla, že členské státy tedy nepožádaly o nic víc než eh, zveřejňování půlročních a ročních zpráv, že eh, tedy členské státy mohou stanovat nižší Prahy. Bylo velmi zajímavé zjistit, že kolegové tady sdíleli můj názor. Já jsem tady nepředkládala pozměňovací návrhy, protože jsem chtěla vidět, co si o tom myslí ostatní poslanci, ale byla jsem velmi ráda, když jsem zjistila, jak tomu je ukázalo se, že bychom tady nemohli jít dál. Eh, my v tuto chvíli řešíme hospodářskou krizi, eh, krizi eurozóny, řešíme, jak podniky fungují, musíme řešit eh, finanční stabilitu, potřebujeme lepší pravidla, to znamená, že si umím představit, že by tady byly okolnosti, za nichž bychom potřebovali jít ještě dál, tak jak navrhuje paní Castex. Já si myslím, že se musíme zahrnout i ty věci, o kterých jste hovořil vy, pane předsedo, nebo to, o čem hovořil pan Karem. Kompromis rady řeší určité věci, o kterých jsme právě hovořili. Měli bychom mít možnost jít ještě dál a navrhnout přísnější výkaznictví, Samozřejmě, že základní myšlenka této zprávy je snížit administrativní zátěž především na malé a střední podniky. To znamená, že ty přísnější pravidla by neměly být neměla být zpěta s větší administrativní eh, zátěží eh, nabídky převzetí. To je tady jedna věc, eh, která tu ještě zůstane. Já si myslím, že eh, k tomu tedy předložím některé pozměňovací návrhy, které dobře zohlední pozměňovací návrhy, které předložili kolegové a budeme se snažit najít určitý kompromis s radou. Jsou tu určité komplikované otázky a tady se obracím na pana předsedu. Samozřejmě, že eh, je tu, jsou tu záležitosti týkající se ESMY. Jestli tedy eh, je legislativ, legislativa e, tou poslední instancí. Já jsem, jak víte, místo předsedkyně výboru pro měnové a hospodářské záležitosti a musím říci, že to jsou z části velmi technické otázky, protože pokud říkáte legislativa nebo legislativci, tak nevím, jestli myslíte národní legislativu, národní legislativce, anebo nás jako evropské legislativce. Já si myslím, že eh, tedy musíme se řídit pokyny eh, orgánů, které mají v tomto hledu určitou eh, expertízu a nevím, jestli z toho můžeme ESMU úplně vyloučit, protože se trochu obávám, že pokud budeme provádět vlastní odhad dopadu, tak nebudeme dostatečně kvalifikovaní. Já si skutečně myslím, že musíme najít určitý kompromis v této věci. Další otázka, to, co předložila paní Tain, pan Klinz, jejich pozměňovací návrhy německých liberálů. Je to takové přání, abychom tady měli eh, povinné, povinné elektronické výkaznictví. Nejsem si úplně jistá, že jestli by to Výkaznictví, o kterém hovoříte, mělo být povinné. Měli bychom se snažit o určitý kompromis, to je jasné, ale já jsem pochopila, že ve výboru Ekon o tom budou hlasovat zítra a budou se snažit najít kompromisní návrh o těchto záležitostech. Eh, já chci, aby se na to podívala ESMA. Vím, že pan Klinz řekl, že to tedy bylo dobrovolné v, ve Spojených státech. Podniky byly požádány, aby toto výkaznictví prováděly dobrovolně, ale musíme nejprve zjistit, jak to funguje a potom teprve můžeme předepsat povinné výkaznictví. Musíme mít nejprve určitou testovací fázi, doku, než tedy SPRL bude povinné. Jsou to pozměňovací návrhy, které byly předloženy jak výborem Econ, tak také paní Tajn. Kromě toho, a ráda bych to kolegům připomněla, tu není žádné detailní ustanovení o e, výkaznictví za jednotlivé země. Je to pouze konstatováno, že by ty výkazy za jednotlivé země být měly. Samozřejmě, že e, komise se rozhodla, že tuto otázku vyřeší v rámci účetních standardů a potom to zkrátka e, skopíruje, překlopí z té pracovní skupiny do směrnice o transparentnosti. Nicméně podle mého názoru, a byl to také názor kolegů, kteří předložili to, tyto pozměňovací návrhy, je to tak, že bychom to měli nějak naplnit, že bychom se měli snažit najít nějaké řešení. Měli bychom se totiž snažit e, podívat jak na Eh, tu směrnici o účetnictví, tak směrnici o transparentnosti a uvést si do vzájemného souladu. Já jsem řekla, že eh, by určitě nebylo dobré, kdybychom to úplně vynechali z této směrnice, protože to samozřejmě na počátku eh, bylo obsaženo, účetní standardy a zprávy za jednotlivé země jsou samozřejmě nástrojem v tomto smyslu, na který nemůžeme zapomínat. Ráda bych tedy schrnula celý svůj příspěvek tím, že pozměňovací návrhy, které jsem obdržela, eh, do značné míry eh, se snažili rozšířit tu oblast působnosti. Já jsem se snažila zapsat eh, určité základní principy, ne ty technické detaily. To znamená, že určité, určití kolegové chtěli oblast působnosti rozšířit. Paní Tajn chtěla naopak určité věci vyškrtnout a oblast působnosti tím zúžit. Kromě toho byly předloženy určité výjimky, ale já jsem se snažila zvolit ten zásadní přístup a řekla jsem, že výjimky jsou možné, ale pouze tehdy, pokud eh, tady to budou Mm, výjimky z povahy věci. Já si myslím, že je to oblast, na které budeme muset ještě pracovat, ale v každém případě e, obě zprávy budou muset být koherentní, protože se týkají stejného tématu. Nevím, jestli kolegové vědí, že Rada dospěla k závěru na definitivním textu, nebo ke schodě na definitivním textu a ta dohoda již byla podepsána radou. Možná, že někteří vědí, že ten kompromisní text předložila britská vláda po konzultacích s průmyslovými podniky. Na slyšení, které jsme měli ve výboru, bylo potvrzeno, že eh, ten kompromis podporuje například společnost Shell a další podniky. To znamená, že e, ty zprávy by se týkaly, nebo by byly na vládní úrovni, nebyly by to zprávy na úrovni projektu. My samozřejmě jak v mé zprávě, tak ve zprávě pana Léneho musíme uh, zdůraznit, že komise tedy navrhla projektové výkaznictví, ale nebylo to jasně definováno, nebylo jasně řečeno, jak by to mohlo vypadat. To znamená, že e, ty definice se objevily z různých stran, z růz, od různých poslanců, e, z různých e, frakcí, nicméně všechny jdou stejným směrem a hovoří o tom, že by ty zprávy měly být na úrovni projektů. A to samozřejmě je velmi vzdálené té současné pozici rady a já si myslím, že to bude velmi politicky ožehavé v dalších vyjednáváních. Další otázka, která se objevuje v mé zprávě, to je uh, informování zúčastněných stran. Já si myslím, že to všechno jsou otázky, mm, které musíme řešit. Poslanci k tomu předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. Rada se snažila nalézt kompromisy mezi pozicemi jednotlivými členskými státy. Já si myslím, že na některých těch kompromisech se můžeme shodnout, protože mi připadá, že jdou správným směrem, že to jsou rozumné návrhy, byť tady tu jsou ještě určité rozdíly mezi členskými státy, ale spíše v technických otázkách. Jak řekla komise, měla by se tím zabývat ESMA. Rada řekla, že ESMA by měla stanovit ty eh, standardy a Eh, legislativa by tedy měla stanovat, stanovit další principy. Nicméně v žádné té zprávě jsme tak neučinili. Eh, řekli jsme pouze, že legislativa rozhodne, ale není řečeno, jak eh, se to provede, jestli tedy my mm, dostaneme od někoho technickou expertízu nebo jak to bude vypadat. Jsem tedy velmi ráda za všechny pozměňovací návrhy, které poslanci předložili. Jsou to určité otázky, které se týkají sankcí Samozřejmě, že ta otázka sankcí je poměrně obtížná, protože e, často v této souvislosti říkáme, že to spadá do kompetence národních orgánů, že právě národní orgány mohou uplatňovat sankce efektivním způsobem. Já si myslím, že je to efektivní a férový přístup, protože v posledku je to tak, že národní e, legislativci e, chápou povahu té situace, když národní podniky s nesplní nějakou povinnost nebo poruší nějaká pravidla. Já jsem se tedy rozhodla, že odstraním Prahy, které předložila komise. Eh, komise řekla, že tady bude limit pro pokuty pro eh, fyzické osoby, na, eh, který tady bude stanoven na 5 milionů budu mluvit velmi otevřeně. Já nemám ráda, když tady máme jasně stanovené finanční limity, protože eh, v určitých eh, situacích je to libovolné. Já si myslím, že členské státy by měly mít možnost přesáhnout tyto limity, protože v určitých případech by ta pokuta nebyla dostatečná. Týká se to tedy přestupků v oblasti hospodářské soutěže především. Pokud se podíváme na to, co navrhla rada, tak zjistíme, že eh, rada eh, snížila ten limit na 2% obratu, ne 5% obratu. 1 eh, milion euro skutečně není mnoho pro velké globální společnosti a kromě toho je tu řečeno, že ta sankce eh, může dosahovat eh, dvojnásobného zisku v dané situaci. A já se tedy v tuto chvíli do, domnívám, že bychom měli umožnit členským státům určitý manévrovací prostor, že by to mělo být pružné, že bychom tady neměli stanovovat žádné finanční limity. Nicméně pokud by kolegové měli pocit, že tady musíme stanovit nějaké prahy, nějaké finanční limity nebo částky, tak potom samozřejmě eh, s tím budu souhlasit, ale E, to snížení z pěti na jeden milion mi připadá být poměrně zásadní a jeden milion mi připadá být málo jako maximální hodnota pokuty. Kromě toho se domnívám, že je velmi důležité, abychom mohli ty sankce zveřejňovat. V oblasti finančních služeb, e, v oblasti zneužívání trhu jsme Eh, tedy zaznamenali, že je to velmi za, eh, účinné pro zastrašení. Nemusíte jmenovat konkrétní subjekty, ale můžete jmenovat ty případy. To znamená, že zveřejnění sankcí je skutečně užitečné. Já vím, že pan Lene to eh, posunul do článku 28. Ne, já nevím, jestli tady chceme Eh, publikovat identitu, ale v návrhu rady je řečeno, že by mělo být možno eh, vydat veřejné prohlášení o porušení pravidel a eh, zároveň tady vyzvat osobu, aby, nebo daný subjekt, aby zanechala porušování pravidel. Otázka tedy zní, jestli ta identita má být zveřejněna nebo ne. O tom se můžeme ještě rozhodnout. Další otázka, revizní doložka. Já vím, že je velmi citlivé mít revizní doložku po dvou letech. Budeme se tomu ještě věnovat v souladu s, se směrnicí o účetních standardech a samozřejmě, že se k tomu později vyjádříme. Zjistíme, jestli to funguje, jestli ty standardy, které jsme stanovovali, stanovili, jsou účinné nebo ne. Uh, Dobře, to je tedy všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Těším se na připomínky kolegů a e, samozřejmě, že se můžeme snažit o kompromisy e, v souladu s tou e, zprávou pana Lejnoho. Děkuji. Děkuji vám srdečně, paní kolegyně. Chtěl bych e, rovnou navázat e, zprávou e, své. A chtěl bych se také krátce vyjádřit k tomu neformálnímu trialogu, který jsme vedli minulý týden s dánským předsednictvím. Nejdříve směrnice o účetnictví a je tam eh, celkem 166 pozměňovacích návrhů. Třetina se týká výkaznictví a dvě třetiny se týkají eh, postupu eh, výkaznictví země po zemi. K výkaznictví máme celou řadu pozměňovacích návrhů kolegy Masepa a dalších, kde členské státy mají e, určité e, limity pro malé podniky. E, to by mělo za důsledek to, že ten základní přístup komise snížení administrativní zátěže by nebylo drženo. Myslím si, že tento návrh není smysluplný. Paní kolegyně Tajna navrhla a to je starý požadavek, který jsme také slyšeli ve výboru eh, pro hospodářství, a sice, aby byly převzaty XBRL. A jen tak spontánně říkám, že je to spíše něco pro IFSS, a, ale eh, detaily této otázky jistě musí být ještě projednány, abychom věděli, které oblasti tím mají být pokryty. Pak je zde celá řada návrhů, které se týkají národních různých zvláštností. Například ve Velké Británii, kde je alternativní výkaznictví, O tom můžeme ještě diskutovat. a e, Částečně toto bylo již akceptováno. Pak je zde celá řada dalších technických maličkostí ale když se podíváme na detaily této eh, otázky, eh, tak možná, že budeme schopni dojít ke kompromisům. Hlavní problémy však se ukazují v tom výkaznictví country by country. Zde je spektrum eh, skutečně velmi široké, tedy toho, co bychom mohli akceptovat. Není možné celkově říci, že CSBR bude pro všechny oblasti průmyslu, nebo tedy, že ten výkaz musí být vždy doplněn také posudkem auditora, dále objemy výroby, turnover a tak dále, další platby, eh, limity, které eh, vedou také k nízkým eh, částkám ve výkaznictví. A paralelně k tomu také máme výkaznictví o jednotlivých projektech. I zde vidím určité potíže a ani zde nevidíme tedy jasný kompromis eh, v radě. Zde eh, máme tedy předložený kompromis na základě britského postupu. Eh, vychází se z vítěznictví country by country, ale přeci jenom je zde rozdíl vůči tomu, co bylo předloženo zde. Neformální trialog s dánským předsednictvím minulý týden ukázal, že i tato otázka musí být prodiskutována. Bylo to učiněno, ale rychle se ukázalo, že určitě důležitý cíl dojít k dohodě o v prvním čtení nemá smysl. Ten postup by měl být spíš takový, že zpravodajové by se měli snažit vypracovat kompromisní návrhy až do července. Zda to bude možné, to se ještě uvidí. A v září, a nikoli v červenci, pak ve výboru budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Až to půjde do pléna, tak se musíme ještě rozhodnout, zda má smysl snažit se o první čtení a ne, a to na základě hlasování v pléna, a nebo zda je možné sformulovat společné stanovisko s radou a dojít k druhému čtení. To je Takový jízdní řád, který jsme také projednali a dohodli s dánským předsednictvím. Pokud se správně eh, vzpomínám, tak zpravodajové a stínoví zpravodajové nebyli proti. Ohledně směrnice o transparentnosti mám poznámku jako stínový zpravodaj EPP. Zde je eh, počet pozměňovacích návrhů malý, je jich 45, asi 20 se týká výkaznictví country by country. Ten postup se poněkud posunuje. A chtěl bych se zmínit pouze o tématu, aktů eh, splnomocnění a pro aktiv přenesené eh, pravomoci. Tam je postup restriktivní. My jsme toho názoru, že to, co může legislativec vyřídit, by také vyřídit měl. To je vždy eh, názor tohoto výboru, který byl vždy většinový. Nechceme předávat úkoly jednotlivým službám komise a doufat, že oni to udělají správně. Takto my postupovat nebudeme otázkou eh, delegování, eh, budeme eh, vždy řešit spíše restriktivně hranice notifikace, to by mohlo zůstat, tak jak je to navrženo, o tom se dá ale diskutovat. Pokud zde jsou přání, pak i zde XBRL může být použito, to by mělo smysl a mohli bychom přemýšlet o tom eh, to zahrnout a zohlednit. Výkaznictví country by country, tam máme stejné problémy, i když je to trošku jiné, než jak v té části výkaznictví, o které jsem hovořil. Takže tak to vypadá a dostali jsme se do této situace. Chtěl bych je požádat o stanovisko kolegyň a kolegů, i když se domníváme, že ta stanoviska eh, vidíme v těch pozměňovacích návrzích a pravděpodobně debata by eh, nic nového nepřinesla, ale nemůže to uškodit. Paní Tajn je na seznamu řečníků, prosím. Ano, já jsem se již dvakrát nebo třikrát vyjadřovala k celé této tématice a vlastně teď bych se chtěla soustředit na ty body, kde jsou přímé otázky. Jednak to elektric, elektronické výkaznictví XPLR. Tady bychom vlastně chtěli vědět, co přímo to je, protože mnoho kolegů o tom nemá příliš tušení. Potom k tomu, co řekl pan Léne, vlastně týká, mělo by to platit pouze pro velké podniky, v žádném případě pro malé a střední podniky. Uh, Mělo by to vlastně, eh, měly by tomu podléhat ty podniky, které vlastně jak v USA podnikají, tak ve dalších eh, zemích, eh, protože tam, kde vlastně mohou to elektronické výkaznictví tedy předkládat. Já bych také doufám v podporu zelených také, protože musíme nechat. A vprv, nejprve jsem narazila na to téma asi před 15 lety, kde vlastně se o tom hovořilo, o této tématu hovořilo v Rakousku. Zde bych se chtěla ještě tomuto tématu trošku věnovat. Měli jsme problémy, jak u podniků, které vlastně museli o obrovské eh, zprávy eh, psát, třeba více než 100 stránkové, to vlastně Vlastně to bych chtěla zdůraznit samozřejmě. Bohužel to tak bylo, protože ten problém se týká musí, musí vlastně posílat ty výkazy na pět, šest různých míst, takže by bylo určitě dobré zřídit nějaké centrální místo, kam by se toto elektronicky eh, posílalo, to, ty výkazy, tak, aby vlastně to se to potom předlalo, k tomu měli přístup i další orgány, aby to a bylo by tedy dobré eh, takto soustředěně to eh, udělat v Rakousku, že to tak postupuje. Potom vlastně, co se týká papírové formy, tam vlastně ty zprávy mohou mít pouze dvě nebo tři stránky a potom tedy elektronicky se obrátí na tato centrální kontaktní místa. Vlastně provedli jsme tento experiment tak, aby ty jednotlivé orgány vlastně potom se přihlásily sami v tom smyslu, aby ty sto, aby ty stovky stránek se vlastně nemusely vytisknout na papíře, aby se to posílalo elektronicky, protože myslím si, že musíme modernizovat ty naše postupy, aby se to nemuselo všechno tisknout. U e, obchodních zpráv většinou jde tedy o několik stovek strán. Myslím si, že i německá vláda takto postupuje a měli bychom skutečně v tomto postupovat kupředu a celkově vlastně umožnit to elektronické výkaznictví na těm úřadům, zejména když jste o takto obsáhlé zprávy. Potom, co se týká penále a sankcí, o čem hovořila kolegyně McCarthy, co se, co se týká té mezní hodnoty milion, nebo jaká by vlastně měla být ta pravá, eh, ta, ta mez, máme zde různé právní tradice, třeba ve Spojených státech jsou ty mezní hranice velmi vysoké, v kontinentál, na kontin, evropském kontinentu jsou ty částky nižší, takže bylo by dobré, kdyby to byla nějaká ta střední hodnota, protože ve Spojených státech jsou někdy ty eh, sankce opravdu tak obrovské, že je to pro ty podniky velká zátěž. Takže myslím si, že i ze sociálně demokratického hlediska to není žádoucí, protože by to také mohlo sebou nést ztrátu pracovních míst. Co se týká těch rozdílných právních tradic, takzvaně name and shame, takže v Německu máme také určité ústavní právní problémy, například u některých eh, sexuálních trestních činů a jiných, tam někdy to bylo nepřiměřené. A potom v podstatě také v různých je to také různě stanoveno v různých právních úpravách a mohli bychom si představit, že by ty odpověd na, se přenechalo tedy na odpovojícím členském státu, jakým způsobem, na jakých webových stránkách se to bude zveřejňovat. Například, když případ, že pan X A tedy má nějaký problém, ale vlastně ne, neuvádí se to tam jmenovitě, takže pouze v určitých kruzích se tedy ví, o co jde, o jakou banku a tak dále, takže pokud jde o takovou to identifikaci, tam by neměl být problém. Aktiv přenesené pravomoci, o tom už hovořil pan eh, Léne. Zde si myslím, že se musíme podívat, kde již je zahrnuta ESMA. Já zcela přesně nevím, kterými se němi, které, koho by se mělo přesně opravňovat pro tyto zprávy. Takže myslím si, když se nyní hovoří o výchozí situaci nula, pokud bychom měli zpravomocňovat, pak by to možná zcela nefungovalo, takže hm, mohlo by to také vést k určité katastrofě, takže myslím si, že až později bychom se mohli na toto zaměřit, až to bude fungovat, jakým způsobem se ty úkoly budou, eh, nebo ta akty budou tedy spravomoc, k těm aktům bude spravomocňovat a potom ta otázka country by country. Zde mohu říci, že moje frakce relativně eh, se zabývala tímto návrhem, ale poměrně jsme vzdálení tomuto stanovisku. Pokud se týká také té mezní hranice 100 000 eur, zde se domnívám, že ještě se budou muset vést příslušná jednání, abychom dosáhli určitého kompromisu, protože podle našeho názoru toto je sporné téma. Děkuji, paní kolegyně Reg. schön. Danke für die beiden Berichte. Ano, děkuji za tyto dvě zprávy. Já jsem eh, velmi ráda, že oba zpravodajové zdůraznili to, že pravděpodobně nepůjdou tím směrem, že za každou cenu se má dosáhnout dohody v prvním čtení. Já si domnívám, že rada není přirozeným spojencem v mnoha otázkách, například výkaznictví projekt po projektu. Zde se domnívám, že jen málo zemí má zájem o sledování tohoto tématu tímto smyslem. Proto je dobré, že Evropský parlament eh, dochází k jasnému stanovisku. K tématu samotnému chci říci, a dovedu si představit, že i vy máte takový dojem, že témata, která zde projednáváme, jsou vysoce politická a ostatní poslanci nechápou tento výsostný politický charakter. Tomu patří tyto dvě směrnice. Možná, že by se toto mohlo ztratit, tento charakter, a pak budeme v plénu, budeme eh, mít za sebou politickou diskuzi a mnozí o tom ani nebudou vědět. Myslím si, že je nezbytné ve výboru dojít k určitému stanovisku a konečné hlasování bychom měli přenechat až do druhého čtení. To je dobrý postup. Ohledně ESMY. Zde musíme dát pozor na to, aby ESMA neměla příliš mnoho úkolů. Přesto však bychom měli jít tímto směrem, aby ta kontrola byla evropská a aby byla utvářena tak, aby zásadně dokázala jít tímto směrem. Teď chceme více osvětlit ony sporné platby některých podniků a podniky by na to měli mít zájem. Děkuji, paní Lichtenberga. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Nejprve, pokud jde o to účetnictví, ráda bych se na to zaměřila. Pan kolega Hefner se tady uvolnil z paralelního výboru. To je bohužel problém, protože celá řada členů našeho právního výboru musí být v tuto chvíli v jiných e, výborech a já mám pocit, že to plánování tady není úplně optimální. A nyní k vlastnímu postupu. Naprosto souhlasím s navrženými kroky. Navzdory nadějím dánského předsednictví eh, to ani jinak nepůjde. Nic dalšího bychom už nezvládli. To znamená, že ve smyslu dobrého rozhodování, ve smyslu zodpovědného jednání eh, je dobré, když zvolíme ten postup tak, jak eh, jsme ho obdrželi. Pokud jde o akty v přenesené pravomoci, je velmi dobré, že správní výbor a jiné výbory, například výbor pro dopravu, nebyly nadšeny tím, že bychom tady měli něco delegovat. Já si myslím, že je to v podstatě taktika, která transparentnosti z hlediska občanů neučiní dobrou službu. Myslím si, že co možná nejvíce věcí by mělo být jasně určeno a při provádění je vždycky zohledněna právní tradice daného členského státu a podobné věci. O tom hovoříme zase znova. Musíme si uvědomit, že ty národní tradice jsou bez tak jakýmsi filtrem pro transparentnost. A pokud bychom to kromě toho ještě delegovali tak by to podle mého názoru bylo za prvé velmi netransparentní a kromě toho za druhé si musíme uvědomit, že jsme tu kvůli legislativě, že nejsme nějaký filozofický hudební doprovod. To znamená, že takto eh, bychom se k tomu měli stavět. Souhlasím s názorem, že bychom to neměli celé přenechávat esně, protože se jedná o nejrůznější témata. Pokud jde o ty národní tradice a o princip name and shame, eh, ráda bych eh, přednesla krátkou poznámku k tomu, co říkala paní Tajn. Velmi si cením národní tradici, ale cením si tu právní tradici, která se staví proti, eh, pro transparentnost nebo za transparentnost. Já si tedy myslím, že v těch zemích, které eh, dělají kuloární politiku, bychom se měli snažit o co možná největší transparentnost. Je samozřejmě velmi pěkné, když princip eh, name and shame v určitých zemích neexistuje, potom samozřejmě není možné ho uplatňovat a stejné je to se sankcemi. Je pravda, že tady jsou různé výchozí situace, ale podle mého názoru je to tak, že v době, kdy občané mají pocit, že jsou špatně informováni, nemůžeme k tomu přistupovat takto. Myslím si, že skutečně bychom měli učinit všechno pro větší transparentnost. Dovolte mi, abych v této souvislosti přinesla ještě jednu poznámku, a sice e, elektronické předávání informací. Já varuji před tím, aby tady byly vytvářeny nějaké monopoly v počítačové oblasti. Já myslím, že by měl být stanoven určitý systém, který splňuje určité požadavky, který je kompatibilní, ale neměli bychom vybírat jeden konkrétní informační systém, neměli bychom ho zapisovat do právního textu, protože to se neosvědčí. Pokud by totiž tento uh, systém vykazoval nějaké chyby, tak už slyším tu veřejnou diskuzi, která by nad tím splála. To znamená kompatibilita, otevřenost, plnění standardů, to ano, ale neměli bychom tam jmenovat žádný konkrétní systém. Na to mi skutečně velmi záleží, protože já se zas a znova snažím o to, aby to bylo navzájem kompatibilní. Snažím se tedy zas a znova prosazovat kompatibilitu v celém systému informačních technologií a snažím se potírat monopoly, protože monopoly nebyly nikdy efektivní mým vlastním bodům bych ráda řekla ještě jednu věc. Pokud jde o celou tu oblast subvencí, veřejných institucí a tak dále, já si myslím, že e, to jsou věci, o kterých by e, občané měli být informováni, měli by vědět, e, co se děje v této oblasti, tak aby byla zaručena transparentnost. Děkuji. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Požádala jsem o slovo, protože tato záležitost je velmi citlivá, velmi delikátní pro naši politickou skupinu ALDE a musím říci, že jsme o tom vedli velmi dlouhé a velmi obtížné diskuze. Ráda bych se věnovala této otázce e, z celostního hlediska a ráda bych do toho zahrnula obě zprávy. Jsem přesvědčena, že pravidla pro transparentnost, pro dobrou, dobré řízení a zprávu podniků nejsou důležitá pouze pro podniky v těžebním průmyslu. Z dlouhodobého hlediska to bude mít prospěch pro občany a pro podniky e, v celém hospodářství, protože občané budou vědět, že jsou lépe chráněni před nekalou eh, konkurencí. A proto je podle mého názoru velmi důležité eh, provádět ta pravidla účinným způsobem. To je imperativ, to je povinné. A zdůrazňuji to, že je to skutečně povinné. Je potřeba, aby pravidla pro eh, transparentnost byla součástí směrnice o účetnictví, protože celá otázka jinak skončí jako eh, marginální záležitost, jak řekla eh, Arlín, bude to bezzubá záležitost, která nebude mít žádný dopad. Já si myslím, že bychom měli oblast působnosti směrnice rozšířit na všechny velké podniky a veřejnoprávní subjekty. Včetně samozřejmě podniků z těžebního průmyslu a z oblasti lesnictví. A nyní k výkaznictví projektovému. Já si myslím, že tady musíme být velmi silní, protože to je nejdůležitější bod celého návrhu. Podle mnoha nevládních organizací ze celé řady členských států. Myšlenka, že by tady ty nástroje byly navázány na individuální projekty, je velmi Eh, zásadní. Nemělo by to být pouze na základě zemí. Já si myslím, že 100 tisíc euro nepřipadá být národním vládám mnoho peněz v rámci Evropské unie, ale pokud si představíme, představíme že by to byla platba eh, pro eh, místní orgán v rozvojové zemi, tak by to už mohlo znamenat podstatnou část rozpočtu takového orgánu, takového úřadu jediný argument, pane předsedo, který jsem slyšela a který hovoří proti takovému výkaznictví, zní, že by to představovalo nesmyslnou zátěž pro podniky, anebo že podniky takováto data vůbec nemají. Musíme hovořit naprosto otevřeně. Hovoříme o British Petrol, eh, Shell, Rio Tinto a tak dále. To jsou skutečně veliké nadnárodní společnosti, které mají velká účetní oddělení pokud nevědí, kolik eh, peněz platí vládám ve třetích, ve třetích zemích, ve třetím světě, tak eh, to je nesmysl. Já si myslím, že to je naopak argument pro toto pravidlo, pro tento legislativní návrh. Není to tak, že by si tyto podniky nezazne, nezaznamenávaly eh, příslušné platby. Já si myslím, že skutečně na to musíme trvat, protože to v zájmu transparentnosti. A nyní, pokud jde o ty limity, o malé platby. Já vím, že výbor DEVE, výbor pro rozvo- rozvoj, jednomyslně schválil limit ve výši 15 000 euro, což je samozřejmě velmi vzdáleno tomuto návrhu. Já si myslím, že bychom mohli skončit někde kolem 100 tisíce zhruba. Kolem limitu ve výši 100 tisíc. V každém případě komise navrhla v tomto ohledu e, rozumná pravidla. Pokud jde o velké podniky a o definici e, obratu 500 milionů euro, já si myslím, že to je e, skutečně hodně. Není to přijatelné. Není to dostatečně dobré, pokud tady chceme vytvořit eh, dostatečné rozdíly. A nyní k otázce výjimek z místního práva. Já si myslím, že by bylo velmi špatné, kdybychom eh, v této dohodě měli nějaké právo, které by eh, podněcovalo korupční státy k tomu, aby obcházely pravidla pro transparentnost. Já si myslím, že bychom měli ty výjimky vyjmout pokud tady státy znelegálnili takovýto, takovéto výkaznictví. Samozřejmě, že můžeme zavést doložky, které budou hovořit o tom, že evropská legislativa může být v určitých případech uh, dobrovolná. A nyní, pokud jde o konkrétní oblast působnosti, já si myslím, že tu oblast působnosti bychom měli rozšířit. Všichni jsme chtěli, aby eh, ten návrh sloužil k boji proti korupci. A nyní, jakým způsobem by měly být údaje předávány? Já souhlasím s myšlenkou, že by to mělo být zahrnuto do eh, finančních výkazů společnosti. Tak by bylo zřejmé, že finanční údaje jsou důvěryhodné a že ta eh, velká společnost má správné údaje účetnictví. Skutečně bychom měli být v tomto ohledu velmi ambiciozní, protože víme, že musíme vyjednávat s radou a víme, poté co jsme učinili zkušenost minulý týden ve Štrasburku, E, víme, jaká byla reakce parlamentu na to jednání. Víme, že ta atmosféra pro jednání není optimální. To znamená, že bychom měli zdvihnout naš, náš prapor vysoko a měli bychom být ambiciozní. Měli bychom e, hlasovat v tomto výboru předtím, než se bude konat jakýkoliv další trialog. A já si myslím, že v tomto hledu mě podporují i další mm, kolegové poslanci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, kolega Hefner. Funguje to? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve se chtěl omluvit za to, že jsem se sem tak vnutil do tohoto zasedání a potom jsem zase musel rychle odejít. Já jsem totiž ale koordinátorem také ve výboru pro ústavní otázky a tam zastupuji eh, svou politickou skupinu sám. Eh, proto je pro mě velmi důležité, Eh, ale také obtížné zde být eh, vždy k určitým otázkám. Eh, chtěl bych pohovořit o směrnici o transparentnosti, ale budu také stručný, protože když člověk nemohl sledovat celý kontext, tak je v nebezpečí, že bude něco opakovat, co již bylo dobře vysvětleno. Takže jen stručně. Domnívám se, že je velmi důležité to, abychom v této směrnici byli skutečně ambiciózní a odvážně jsme vyjednávali. Jde skutečně o mnohé, jde o transparentnost jako takovou, ale ne samoučelnou transparentnost. Má to také dopady v oblasti boje proti eh, korupci, eh, proti určitým temným obchodům se surovinami, lesy, půdou a podobně. Ten, kdo trošinku sleduje noviny, eh, posledních eh, měsících eh, si všiml jistě toho, jaké temné obchody, nedobré obchody probíhají na celém světě v této oblasti. Ty dopady jsou dramatické a je to rozhorčující. A přitom jen málo zvolených eh, a hodně diktátorů eh, sledují eh, tyto cíle. Národní majetek je tedy získáván právě nimi, takto se zadávají koncese, majetkem se mrhá a není dostatečně možné Eh, vše sledovat. Eh, není jasné, kde se platí daně, kde dochází ke vzniku přidané hodnoty a tak dále. Právě proto je nezbytné, abychom v souvislosti s transparentností a s touto směrnicí zaujali zcela jasné stanovisko. Dále také se musíme rozhodnout k tomu, aby zásada transparentnosti byla rozšiřována na projektový postup. Jednáli se tedy o projekty určitého objemu. A my navrhujeme 100 000 euro. Dále za druhé jde také o to, že výkazy a já jsem v pozměňovacím návrhu uvedl, jaké informace jsou nezbytné v výkazech. Jde o údaje o čistém obratu, objemu výroby, nákladech, počtu zaměstnanců, eh, také eh, pevný fixní výrobní objem, eh, čistý zisk před zdaněním. Eh, toto jsou údaje, které musí být srozumitelné a musí být také auditovány, ehm, musí být tedy kontrolovatelné, což je nezbytné také proto, aby eh, vše, co vzniklo v praxi, mohlo být jasně informativní, eh, aby to posloužilo občanům, nevládním organizacím, aby bylo eh, zjištěno, zda nedochází k nějakým eh, nešvarům. Mělo by to mít také vliv na využití zdrojů, ať již sociálních, ekologických a jiných. To jsou naše nejdůležitější návrhy. Myslím si, že je znáte a já se velmi těším, na to, že zpravodajka z mého hlediska, z hlediska naší eh, skupiny, zcela navrhuje postup, eh, který můžeme podpořit. Chtěl bych tedy jasně říci, že zpravodajku podporuji, eh, tyto návrhy rovněž a přeji vám ještě dobrý postup. Samozřejmě, že e, očekáváme kompromisní pozměňovací návrhy a doufáme, že to dobře dopadne. Děkuji. Nyní pan kolega Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Já nemluvím svým jménem, ale jménem kolegy Gajanyho, který zde nemůže být a vlastně zprostředkuji vám jeho připomínky, které vám zde přečtu. Co se týká toho návrhu, o kterém dnes hovoříme, myslím si, že je to důležitý krok kupředu v tom, že by měl zajistit větší transparentnost zejména z hlediska nadnárodních společností v lesnictví a těžebním průmyslu. Máme však určité úvahy v souvislosti s povinnostmi, které by měly být stanoveny eh, podnikům, které působí ve třetích státech, pokud, chce, pokud chceme tedy dosáhnout těchto cílů, které stanoví tento návrh. obracím se na zpravodaj, také na stínového zpravodaje pana Léneho, v tom smyslu, že ty povinnosti, které jsou stanoveny, by měly být zorganizovány tak, aby vlastně podporovaly dlouhodobé investice a měly by také dbát o to, aby evropské podniky byly tak konkuren, byly stejně tak konkurenceschopné, aby se nesnížila jejich konkurenceschopnost. Musíme vlastně vytvořit le, do, velmi dobré nástroje, kterým podle našeho názoru je postup podle, přístup podle projektu. Samozřejmě cílem by měl být boj proti korupci, boj proti podvodům a jsou jsou zde stanoveny dosti rozsáhlé povinnosti výkaznictví pro evropské podniky, což by mohlo vést zase k tomu, že by to ovlivňovalo negativně jejich konkurenceschopnost a zejména v období krize nesmíme podstupovat takovéto riziko, ale naopak bychom měli dbát na to, aby naše podniky byly konkurenceschopné a byly schopné dalšího růstu domnívám se, že jeden milion, který, ta, to by byla ta mezní hodnota, která by byla vhodná. A to by také mělo pomoci k tomu bojovat pro větší transparentnost, pokud by tato mezní hodnota byla používána tedy v celosvětovém měřítku. Máme zde určité pozměňovací návrhy, které by Hm, měli. Například by komise by měla pět let po vstupu směrnice v platnost, mít možnost určitého přeskumu. Bychom rádi zkrátili tuto lhůtu z pěti let na pět let, na tři roky. Děkuji, paní kolegyně McCarthy nyní. Um, Děkuji, pane předsedo. Požádala jsem o slovo, protože v souvislosti s vaší zprávou mám trochu jinou úlohu. Jsem stínovou zpravodajkou za SAD a mám tedy zastávat názor naší politické skupiny. My jsme o tom diskutovali interně, diskutovali jsme o tom i s kolegy z jiných výborů. Nechci opakovat ty body, které tu už zazněly, protože si myslím, že kolegové to vyjádřili velmi dobře a skutečně jsme eh, trochu vzdáleni tě pozici, kterou předložila rada. Já bych kolegům předložila ten článek, který se objevil v německém i britském tisku. Pan Lord Brown v tom článku řekl, že bychom měli mít výkaznictví na základě eh, projektu a na základě plateb. Není důvod, proč by to podniky nemohly dělat. On je bývalý eh, generální ředitel velké ropné společnosti a já jsem mu napsala a požádala ho, aby přišel k nám do parlamentu a proč a vysvětlil nám, proč si to myslí? Protože on řídil takovou společnost velkou dobu a já si myslím, že jeho názor by mohl být velmi užitečný. Samozřejmě, že musíme vyřešit ještě celou řadu otázek, například oblast působnosti. Eh, musíme vyřešit pozměňovací návrhy, které se týkaly oblasti působnosti. Jsou tu totiž pozměňovací návrhy, které se týkaly pouze eh, těžebních společností a lesnických společností a jiné pozměňovací návrhy, které se týkaly všech společností, ať už jsou to společnosti stavební nebo telekomunikační. To znamená, že eh, otázka zní, jak se k tomu postavíme. Musíme se tedy rozhodnout jako výbor parlamentu, tedy jako výbor a jako parlament v, parl- v plénu, pokud se to dostane do plenárního zasedání, jak o těchto otázkách rozhodneme. Souhlasím s kolegy v tom, že je velmi důležité, abychom pochopili, proč se musíme snažit o detailnější zpracování těchto otázek. Pokud se podíváte na některé zprávy, na některé soudní případy, které byly eh, v této otázce v oblasti těžebního průmyslu zveřejněny, tak eh, tu byl jeden americký případ nigerijské subvence společnosti Shell a oni se eh, shodli na tom, že tedy zaplatili nigerijské vládě milion dolarů a Následně se ty peníze dostaly společnosti a e, zdálo se, že ta společnost je kontrolována osobou, která byla usvědčena ve Francii s praní špinavých peněz. Já si myslím, že to je velmi příznačné. Pokud bychom byli schopni sledovat tok peněz tím, že by byly správně zveřejňovány platby vládám, tak by to velmi pomohlo. Otázka zní, jestli eh, stačí, když to budeme činit pouze na vládní úrovni. Já si myslím, že v této konkrétní situaci máme jeden velký problém. Celá řada územně správních celků jsou, eh, je tedy oprávněná k tomu, že mají podíl na vládním řízení, ale v podstatě nevědí, jakých projektů se to týká. Eh, do jakých projektů ty peníze v jejich oblasti patří. To znamená, že tu jsou otázky, na které zatím nemáme odpověď, musíme se tím dále zabývat. Já se na to podívám do větší hloubky, protože právě to je možná důvod, proč nevládní organizace eh, nás prosí o to, abychom eh, se tím zabývali do větší podrobnosti. Musíme samozřejmě bojovat proti korupci, musíme se snažit řešit tyto otázky a samozřejmě, že Eh, jeden dokumentární pořad BBC se díval na operaci společnosti Glencore. Byly tam eh, rozhovory s generálními řediteli eh, této společnosti a hm, bylo řečeno, že zkrátka jsou to platby plynoucí do Demokratické republiky Konga a že ne všechno je zachyceno. A právě z těchto důvodů se tím musíme zabývat. Oni tedy eh, mohou tvrdit, že eh, netěží v té společnosti, ale my jsme tedy chtěli, aby to bylo takto definováno, aby do toho spadaly přesně tyto těžební společnosti. Já vím, že ta otázka je velmi složitá a snažím se to eh, co možná nejvíce zjednodušit, ale určitě jsou tu otázky, které by umožňovaly jít mnohem dále za tu stávající pozici rady. někteří lidé mají následující obavu. Jak je možné, že eh, tedy eh, přijmeme něco, co předložil samotný průmysl. Já si myslím, že bychom si přinejmenším měli vyžádat nezávislé zhodnocení té pozice, jestli to tady máme přijmout nebo ne. Já si myslím, že s tím skutečně budeme mít ještě hodně práce, že potřebujeme více času na to, abychom se tím zabývali. Jako legislativní orgán je naší povinností bojovat proti korupci, kterou spatřujeme v některých podnicích a v některých eh, zemích v souvislosti s těžbou. A musíme si uvědomit, že v některých zemích ty nerostné suroviny jsou jediným statkem zemi. Například v Ganě eh, mně bylo řečeno, že 10 euro na osobu je určeno na eh, léčiva, medicínu, tedy zdravotnictví, školství, čistou vodu a tak dále. To znamená, že eh, si musíme uvědomit, co znamená milion euro v tomto kontextu, když lidé mají na všechny tyto služby, které jsem zmínila, pouze 10 euro. Skutečně musíme najít nějaké lepší řešení, než to, co máme v tuto chvíli na stole. A nyní ten eh, jazyk XBRL. Já už jsem řekla, že se budu ve své zprávě snažit o určitý kompromisní návrh, ale došlo to k určitému zmatení. Je jasné, že bychom se měli dostat k nějakému elektronickému výkaznictví. Otázka zní, eh, jestli tady eh, můžeme uvést pouze eh, XBRL Eh, on je to jediný dostupný software v této oblasti. My jsme tady vedli eh, jednání s telekomunikačními společnostmi a eh, otázka zní, jestli je to všechno, co je v tuto chvíli k dispozici. Samozřejmě, že chceme mít elektronické výkaznictví z dlouhodobého hlediska, ale otázka zní, jestli tady XBRL bude do budoucna aktualizováno, jestli tady budou nějaké vylepšené verze a my potřebujeme tady nějaký, nějaké perspektivní řešení. Samozřejmě, že XBRL je jedna forma elektronického výkaznictví a já nevím, jestli bychom měli stanovovat jeden standard i do budoucna, když víme, že dané odvětví se odvíjí, vyvíjí velmi rychle. Někteří lidé eh, mají s elektronickým výkaznictvím v jazyku XBRL určité problémy. Říkají, že se to musí vyvinout lépe, tak abychom zamránili budoucím problémům samozřejmě, že ty problémy mohou být druhotné nebo eh, malicherné, ale eh, může se stát, že to kvůli tomu do budoucna nebude fungovat. To znamená, že já si skutečně myslím, že eh, na tom budeme muset ještě intenzivně pracovat. Jak řekl pan předseda, budeme si muset najít čas na vypracování kompromisu budeme muset zjistit, jestli je tady nějaká možnost kompromisní dohody, jestli tady můžeme zahájit formální jednání s radou a budeme o tom muset hlasovat v plénu. Určitě jsou to pro nás politické otázky, které musíme vyřešit a já se zároveň domnívám, že je eh, naší povinností, abychom zohlednili názory ze všech stran a abychom se snažili eh, najít to, co možná nejlepší řešení. Musíme tedy najít kompromis, který zohlední všechno. Děkuji. Děkuji vám srdečně. E, ještě jsem se dal také na seznam řečníků. Děkuji e, všem za příspěvky, které pomohly, které vyjasnili, ale já bych to chtěl trošku uklidnit. Mám dvě poznámky. Samozřejmě, že to teď uděláme tak, jak bylo dohodnuto, to je jasné. to nespochybňujeme. A myslím si, že tady nikdo není, kdo by nebyl pro transparentnost a zveřejnění těchto záležitostí. Nechci však skrývat to, že mě trošku bolí břicho eh, v této eh, záležitosti. A proto chci říci za prvé, že toto opatření eh, děláme Eh, ohledně nespravného, eh, nesprávné záležitosti, protože výkaznictví je výkaznictví a korupce to je zase něco zcela jiného. To patří eh, do jiných zpráv a ne do rozvah. To nemá nic spojeného s rozvahou a to je postoj, který zaujímá také rada. Souvisí to s tím, že bychom měli postupovat legislativně Eh, systematicky. Eh, Spíš to nepatří tedy do otázky výkaznictví. Primárním účelem těchto zákonů je Eh, snížit byrokracii v této oblasti, především, aby nebyly zatěžovány malé podniky. Nyní však se dostáváme do takové situaci, že ty velké podniky jako Shell a BP mají všechny údaje. Tyto firmy to umějí udělat, ale v této záležitosti jde primárně o snížení byrokracie pro střední podniky. Toto velké důležité téma je tedy eh, určitou příležitostí pro eh, to, aby ty malé podniky měly lepší situaci, ale myslím, že to stroskotá. Eh, znám to z rozhovorů, které jsem vedl v radě. V radě je ochota velmi malá eh, se podřítit eh, v této záležitosti. A kompromis, eh, který je dnes předložen a také ovlivněn průmyslem, tady naše kolegyně McCarthy má pravdu, je pro mnohé členské státy již na hranicí toho, co jsou ochotné akceptovat. Samozřejmě, že máme nástroje smlouvy, můžeme udělat první čtení, definovat naše postoje a pak eh, můžeme také ven ukázat, eh, co si o tom myslíme. Ale proto, aby z toho vznikl skutečný zákon, je nutné dojít k dohodě mezi radou a parlamentem což znamená, že nemůžeme prosadit stoprocentní stanovisko parlamentu. Možná, že nedosáhneme ani 50%. Problém je vždy v tom, že když se udělá první čtení, eh, pak je společné stanovisko rady a kvalifikovanou většinou se to musí změnit, což je eh, mnohem větší překážka než v rámci prvního čtení. A když rada nebude ochotná dojít ke kompromisům před druhým čtením, pak se dojde k dohadovacímu řízení přičemž výsledek není eh, jistý. To znamená, že to, co si představujeme v prvním čtení eh, jako cíl, eh, málo kdy můžeme realizovat v druhém čtení. Dobře, půjdeme touto cestou, ale upozorňuji na daná rizika. Může se stát, že ani nevládní organizace, ani malé a střední podniky nebudou profitovat z tohoto postupu. A to je riziko, na které bychom měli přeci jenom vždycky myslet. Tolik je tedy troška vody na eh, ten oheň obrovské euforie. Eh, jistě budou předloženy kompromisní návrhy, půjdeme do pléna, uvidíme, co se z toho stane a eh, jak se naše návrhy rozostří. Dobrá. Takže počkáme na kompromisní návrhy, které budou předloženy v červenci. E, doufám, že to bude včas, abychom je mohli prostudovat a pak budeme diskutovat o návrzích těchto návrhů, o obsahu těchto návrhů a hlasovat budeme v září. Takže nyní přejdeme do neveřejné schůze. Musím krátce e, přerušit, techniku přeměníme a budeme pokračovat neveřejnou částí.